Předseda parlamentu dostal od skupiny EPP návrh na jmenování pana Francise Satimeče jako člena delegace pro vztahy se zeměmi Magrebu a s Unii eh, Arabského Magrebu. Jsou k tomu nějaké připomínky? Nikoli, takže tím to jmenování je schváleno.